nařízení ohledně vymáhání práv duševního vlastnictví. E, to vidíte na snímku před sebou. Spravodajem je pan Jürgen Kreuzmann, který je zde mezi námi. A e, jak už to tak bývá, Eh, je to vlastně takový náš princip, pokud jde o eh, nová témata v tomto výboru. Pozvali jsme si komisi, která nám představí svou studii o dopadech, eh, která představuje takový, takové schrnutí strategických myšlenek za představením nového návrhu nařízení. To znamená, představí nám to tu perspektivu komise, o které poté my budeme diskutovat. Ehm, obecně řečeno jsou tyto prezentace komise velice užitečné pro nás, protože nám představují eh, důležité informace a zlepšují kvalitu i naší vlastní práce. Takže tím se budeme zabývat dnes odpoledne. Eh, připomínám všem, jednak zde v publiku, ale i jednak divákům na internetu, že celé toto zasedání je webstreamováno, a pokud vím, tak i diváci na internetu uvidí snímky prezentace, takže nebudou o nic ošizeni. Také bych rád připomněl všem, že jsme eh, vytvořili buletín, ke kterému se můžete přihlásit na webu. Je to buletín eh, výboru pro vnitřní trh, který vychází Eh, pro každé naše zasedání a, a diskutuje témata, která jsou na našem pořadu jednání a další věci, které, kterými se zabýváme. Eh, pokud by eh, byl zájem o kopie naší výroční zprávy a buletinu našich online diváků, jsou tyto dokumenty k dispozici i vám. Tak, to by byla propagace pro dnešní den. A nyní už rád předám slovo komisi, aby zahájila prezentaci. Máme tady pana Antonise Kastrsiniaky se doufám, že jsem to moc neskomolil. Bude eh, prezentaci prezentovat, stejně jako paní Caroline Edery. Prosím, eh, máte slovo, poté se vyjádří pan Kreutzmann a někteří stínoví zpravodajové, kteří se budou dotazovat Eh, paní Šaldemose, paní Rühle a já sám. Takže teď DG eh, Taxud a jejich prezentace. Děkujeme vám mnohokrát, pane předsedo. Ochrana práv na duševní vlastnictví je zásadní pro rozvoj znalostní ekonomiky v Evropské unii. A této ochrany nedosáhneme bez prosazování. Toho se také týká eh, návrh nařízení komise ohledně vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány. Já eh, budu hovořit eh, o určitých takových informacích, které nastíní celkový kontext a paní Edery bude hovořit o nařízení jako takovém. Pokud jde o porušování práv na duševní vlastnictví, je role celních orgánů naprosto zásadní. Celní orgány mají pravomoc zadržet zboží, které údajně má porušovat duševní vlastnictví, což umožní vlastníkům duševních práv eh, v rámci správních orgánů jako soudu, eh, spuštění procesu určení, zda opravdu došlo k porušení duševního vlastnictví. Po vstupu takovéhoto zboží do teritoria je velice náročné a drahé toto zboží dohledávat. Eh, pokud se podezřelé zboží dohledá v rámci celních procesů, může naopak stačit jedna právní procedura, která zadrží a takto zpracuje celou dodávku zboží. V roce 2010 dohledali celní orgány zhruba 80 tisíc zásilek, více než 100 milionů jednotek zboží. Je to téměř dvakrát více než v roce 2009 je to 200 intervencí za den. Ačkoliv data užívaná v různých zprávách ohledně objemu a dopadu porušování e, autorský, e, duševního vlastnictví nejsou spolehlivá, je celkový kontext takový, že tento problém je neustále vzrůstající. E, I padělané zboží se globalizuje, mimo jiné díky internetu, a toto jsou právě výzvy, se kterými se musíme potýkat. První nařízení Evropské unie o vymáhání práv duševního vlastnictví pokází z roku 1986, revize proběhla v roce 1994 a v roce 2003. Komise nyní navrhuje nahradit stávající legislativu novým nařízením. To se děje na základě výzvy Rady z roku 2008 ohledně revize stávající legislativy a navržení jejího zlepšení. V rámci akčního plánu pro duševní vlastnictví celních orgánů z roku 2009 komise a rada identifikovaly několik prvků, které by měly podléhat revizi. Mezi ně patří ustanovení o zjednodušeném procesu, Eh, zacházení s malými, eh, s malými zásilkami zboží, ničení takovéhoto zboží, náklady na jejich uložení, sběr statistiky, rozvoj elektronických systémů, aplikací držitelů drži, eh, autorských práv a duševního vlastnictví a rozsah vůbec vymáhání práv duševního vlastnictví. Toto vše bylo předmětem veřejné konzultace v roce 2010 pořádané komisí. Příspěvky různých angažovaných stran, jsou připojeny k dopadové studii, která je součástí návrhu komise. Paralelně s veřejnými konzultacemi eh, Indie a Brazílie spustily eh, na půdě VTO eh, dva procesy vůči Evropské unie týkající se zadržení indických generických léčiv Eh, určených pro několik rozvojových zemí, včetně Brazílie. Zadržení tohoto zboží se odehrálo v Nizozemsku a bylo založeno na interpretaci stávající legislativy eh, v rámci nařízení EU eh, e 1383-2003, podle kterého léčiva v transitním procesu se, se považují za léčiva vyrobená v Nizozemsku. Vzhledem k patentům, které existují v Nizozemsku, ale ani v Indii, ani v Brazílii, byly tyto dáv, dodávky zadrženy a tyto medicamenty byly buď eh, zničeny a, eh, nebo navráceny do Indie, anebo poslány dále do Brazílie po dlouhé době jejich zadržování. Eh, Indie vznesla několik poznámek v rámci dohody TRIPS Eh, ve věci eh, eh, dosahu patentových práv nad rámec jejich standardního dosahu a v rámci procesu GAP e ohledně svobody pohybu zboží. V roce 2010 proběhly konzultace s Brazílií a Indie na polikomise komise a dialog s Indií umožnil odsouhlasení společné platformy pro principy pro vedení e, činností na poli vymáhání práv duševního vlastnictví v Evropské unii. E, komise se zavázala tyto principy reflektovat v návrhu komise, který máte nyní před sebou, a nahradit stávající nařízení. E, a rovněž poskytnout softlo pokyny pro členské státy pro období před převzetím eh, revidovaného nařízení. Indie naopak souhlasila s tím, že nebude zahajovat další procesy na půdě VTO, Eh, za předpokladu, že tato platforma společného porozumění bude Evropskou unii přijata. Eh, ta spočívá v eh, několika dopisech a korespondenci mezi Evropskou unii a Indickým ministerstvem průmyslu. Základním prvkem této korespondence je to, že pokud dojde k tomu, že nějaké další medicamenty jsou v tranzitu v Evropské unii a existuje na, je, na ně patent na půdě Evropské unie, eh, že tato situace eh, nezakládá pro eh, nezakládá důvod pro podezření na porušení patentních práv ze strany Indie na půdě Evropské unie. Nicméně situace, kdy medicamenty Eh, jsou dopravovány územím EU a najdou se důkazy, které uspokojí celní úřady, že existuje dostatečné podezření eh, na eh, přesměrování těchto medicamentů právě na území EU, tak toto situace podezření na porušení patentových práv zakládá. Paralelně s tímto sporem Evropský soudní dvůr vydal rozsudky ohledně zadržení zboží porušujícího eh, duševní vlastnictví v tranzitu v evropských členských státech. Zatím existují stále případy, které nebyly soudem vyřízeny a je proto nutné vyjasnit, jak nařízení Evropské unie po ohledně vymáhání práv duševního vlastnictví celní orgány funguje na poli transitního zboží. Náš návrh má tři hlavní cíle. Jednak posílit eh, pravomoci celních orgánů pro vymáhání práv duševního vlastnictví a eh, obranu majitelů tohoto duševního vlastnictví. Za další eh, omezit růst malých dodávek zboží porušujícího duševní vlastnictví prodávaného po internetu a za třetí vyjasnit právní nejasnosti ohledně role celních orgánů, pokud jde o transitní zboží čímž zároveň vyřešíme eh, zmíněné spory s Brazílií a Indií. Aniž bychom předjímali vývoj do budoucna opatření ze strany EU a legislativu, která vznikne ohledně definicí práv duševního vlastnictví, eh, je náš návrh součástí širších strategií, eh, které jsou reflektovány v komuniké komise, pokud jde o jednotný trh a práva duševního vlastnictví, z 24. Eh, května 2011 a eh, v rámci eh, Single Market Actu. Závěrem, pane předsedo, bych chtěl říci, že návrh reflektuje prioritu komise na zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví v Evropské unii. Jedná se o součást první vlny Single Market Actu, která má být dokončena do konce roku 2012. A tento návrh je rovněž eh, naléhavě očekáván jednotlivými zúčastněnými strany v členských státech a členskými státy jako takovým. Jedná se o prioritu polského předsednictví, které pořádá konferenci na vysoké úrovni v Krakově příští týden, pokud jde o ochranu průmyslových duševních práv. A tento návrh je také naprosto zásadní pro rozřešení sporu na půdě VTO. Komise proto doufá, že Evropský parlament a Rada eh, tento návrh eh, schválí, přijmou. Co nejdříve to bude možné v roce 2012. Nyní bych rád předal slovo paní kolegyni. I would like now to... Děkuji. Já bych chtěla nyní uvést, jak už se řekl, pane předsedo, strategické úvahy komise při přípravách návrhu a také obsah eh, dopadové studie jako pan Kastrianakis řekl, komise navrhuje nahradit stávající nařízení Rady 1383 z roku 2003, pokud jde o kroky celní zprávy proti zboží podezřelému z porušování některých práv duševního vlastnictví a opatření, která mají být podniknuta proti zboží, které porušuje tato práva. Začnu obsahem Nejdříve vás seznámím s pozadím, co dělá člení zpráva, pokud je o vynucování práv duševního vlastnictví. Hodnocení rizika pro definování podezřelých zásilek, které potenciálně porušují práva duševního vlastnictví, prověření zboží pro možná porušení IPR, spolupráce s držiteli práv duševního vlastnictví, poskytování informací o potenciálních eh, porušeních práv duševní vlastnictví je třeba také zajistit, aby zájmy všech eh, oprávněných obchodníků jsou vzaty v potaz. Tyto kroky jsou omezeny na zjištění a zadržení těchto zásilek. A úkolem je zajistit zjednodušené zničení zboží, které porušuje předpisy. Nyní bych vás chtěla upozornit na činnost celní zprávy zde vidíte počty registrovaných případů a vývoj od roku 2000 do roku 2010. A vidíte, že poslední čísla pro 2010 představuje skoro 80 tisíc registrovaných případů za jeden rok. Takže vidíme trvalý nárůst zboží, které je zadrženo na hranicích celní zprávou. Proč změna? Jak už jsem řekla, Rada ve svém usnesení o globální plánu boje proti padělání a pirátství, tedy provedla hodnocení současné legislativy. A provedli jsme tedy revizi tohoto nařízení a provedli jsme také hodnocení na základě veřejné konzultace. A ta změna má několik důvodů. Obchod, co se týče zboží, které porušuje IPR, se změnil od schválení nového nařízení. Vidíme nárůst v objemu a také jsme svědky globálního průmyslového rozměru u porušování práv duševního vlastnictví. Pokud jde o obchodování a výrobu, jsme také svědky nárůstu škály výrobků, kde dochází k porušení práv v minulosti to bylo zejména luxusní zboží, ale dnes vlastně každý výrobní sektor se stává obětí padělání a piráctví. A vidíme stále více produktů, které jsou takto používány v každodenním životě. Dochází i k vyššímu rozsahu porušování toho práv. Metody distribuce se mění. Tradičně jsme viděli v minulosti letecké zásilky a námořní zásilky. Dnes čelíme obrovskému nárůstu poštovních zásilek, které obsahují zboží porušující práv duševního vlastnictví. A podle našich statistik v roce 2010 více než polovina případů byla právě z poštovní oblasti. Chci vám říci, že zde máme kopii výroční zprávy o činnosti celní zprávy v oblasti duševního vlastnictví. A to je tedy z minulého července. Tedy je třeba právního vyjasnění postupu, abychom zajistili vysokou míru ochrany práv duševního vlastnictví a současně, abychom nenarušovali eh, oprávněný obchod. Pokud je o dopadovou studii, naším východiskem je, že jsme začali hrosa hodnocením eh, příslušné odborné literatury o padělání, tedy jaký je rozsah a potenciální dopad na ekonomiku a trh. A musím přiznat, že existuje celá řada studií a zpráv, ale málo spolehlivých eh, dat, pokud jde o metodiku ty se liší v jednotlivých studiích, nejsou srovnatelné a proto je velmi obtížné získat jasnou představu o aktivitách, které jsou nakonec nelegální. Zabývali jsme se všemi studiemi a jedna z nejslavnějších studií je studie OECD z roku 2007, která byla revidována v roce 2009 o padělání v mezinárodním obchodě. A OECD uznává, potíže nalézt spolehlivé údaje. Evropské monitorovací středisko padělání a piráctví řeší tyto otázky a spustilo práci na vývoj metodiky, která by hodnotila rozsah a dopad padělání v evropské ekonomice. Přes tyto potíže s daty jsme zaznamenali tři hlavní trendy. Dochází k nárůstu obchodu se zbožím, které porušuje prádušení vlastnictví. Vidíme společnosti, které věnují velké prostředky boj, boji s porušováním těchto práv. Celní zadržení zboží, které je podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví narůstá v roce 2011. A třetí trend novým způsobem distribuce je internet, což je velká výzva pro celní zprávu. A z těchto trendů vidíme, že situace se bude zhoršovat, pokud nebudou podniknuty nápravné kroky na hranicích EU. Také existují omezení, která ve skutečnosti omezují možnosti této revize. Za prvé máme stávající legislativu, od roku 1986 a stávající systém funguje poměrně dobře, takže možné úpravy jsou omezené. Dalším omezením jsou mezinárodní povinnosti. Jak víte, opatření na hranicích úprav duševního vlastnictví jsou upravena v dohodě TRIPS, dohoda VTO o duševním vlastnictví. A Musíme také vzít v úvahu politiku EU týkající se ochrany práv duševního vlastnictví a jak už bylo řečeno, provedli jsme hodnocení v loňském roce, kde jsme položili šest otázek. Kladli jsme tedy otázku také na to, jak zlepšit ochranu na hranicích a současně je třeba ochránit legitimní obchodování. Otázka byla za prvé, které situaci musí celní zpráva jednat, aby ochránila právo duševního vlastnictví. Zde hovoříme zejména o tranzitu. Další otázkou bylo, zda rozsah nařízení a počet práv pokrytých zda jsou dostatečná, nebo zda je třeba to rozšířit, případně zúžit z hlediska působnosti nařízení. Také jsme se ptali zúčastněných subjektů, zda je třeba zachovat stávající výjimky, které se týkají paralelního obchodu a příslušných povolení pro cestující. Také jsme se ptali zúčastněných subjektů na zjednodušený postup, na malé zásilky a také na otázku nákladu. Drželi jsme 80 odpovědí od celé řady subjektů, držitele práv, přepravci, právníci, univerzitní kruhy, nevládní organizace, veřejné orgány a také fyzické osoby. A od těchto, z těchto odpovědí jsme provedli sumarizaci, kde řešíme tři hlavní problémy dopadové studii. Prvním problémem je, že některá práva duševního vlastnictví nejsou zřešena celní zpráva na hranicích. Například jde o topografii polovodičů, kde jsou používána určitá Obchodní označení. Některá porušení práv duševního vlastnictví jsou pokryta nařízením, jsou vyloučena. Jak už jsem uvedla, nelegální paralelní obchod není dnes řešen celní zprávou. A všechna tato odlišná práva porušení byla také zmíněna v příspěvcích zúčastněných subjektů. A příspěvky od společností ukazují, že platí vysokou cenu za vynucování těchto práv, když je zboží uvedeno na jednotný trh. A bylo by efektivnější pro ně, aby se snížila zátěž a aby celní zpráva vynucovala tato práva na hranicích. Abychom řešili tento problém, uvažili jsme o třech možnostech hodnocení dopadu. První možnost, nic nedělat. A tady by situace zůstala nezměněná a stále bychom měli ty vysoké náklady pro společnosti a míra vynucení práva EU by se nezlepšila. Také jsme se zabývali na legislativní kroky, ale tady nemůžeme změnit působnost nařízení nelegislativními kroky. A třetí možnost byla navrhnout legislativní opatření a přizpůsobit působnost e, nařízení. A tady jsme uvažovali o pod možnostech. Za prvé pouze rozšířit působnost na ta porušení práv duševního vlastnictví, která jsou již pokryta nařízením. Jako příklad uvedu matoucí obchodní známky nebo nelegální paralelní obchod. A jako třetí možnost odstrašující účinek pro obchodníky ale pro nás tato podmožnost byla těžko vyhodnotitelná z hlediska nákladů pro státní zprávu, protože tyto informace zatím nejsou dostupné nebo jsou důvěrné. Druhá podmožnost u této otázky byla rozšířit působnost na všechna porušení stávajících práv duševního vlastnictví plynoucích z nařízení a navíc všechny další práva duševního vlastnictví, která jsou chráněna v EU, ale nejsou pokryta nařízením. A když jsme se podívali na tato další práva, dospěli jsme k zádu, že by to nevedlo k radikálnímu přesunu v oblasti zásahu celní zprávy, protože dnes vidíme, že 90 zásahu celní zprávy nastává proti, proti padělanému zboží, což je velmi jednoduše vyhodnotitelné. Pokud rozšíříme působnost nařízení na všechna tato práva, dá to možnost držitelům práv mít lepší ochranu svých práv a nebudeme svědky toho, že zboží je uvolněno do volného oběhu a celní zpráva nemůže jednat. Dospěli jsme tedy k závěru, že zajistíme lepší vynocování práv duševní vlastnictví v EU umož- usnadněním práce držitelů práv, místo toho, abychom se snažili místo toho, abychom se snažili vyhledávat zboží v jednotlivých eh, obchodních místech. A pokud jde o dopad, hodnoce, hodnocení dopadu, administrativní postupy, které existují v legislativě, jsou těžkopádná. Jsou těžkopádná pro celní zprávu a také pro držitele práv duševního vlastnictví. Zabývali jsme se tedy dvěma otázkami. Zjednodušený postup pro zničení zboží to je postup, který je v nařízení, který je nepovinný a znamená to, že ne všechny členské státy to využívají. Tento postup umožňuje zničení zboží bez právního eh, řízení ze strany držitele práv. A polovina případů dnes eh, zadrženého zboží celní zprávou právě končí právě cestou zjednodušeného řízení. Tak vidíme, že je nezbytné zajistit, že tato možnost bude použita ve všech členských státech a měla by být povinná. Další otázkou, kterou jsme zabývali, je prodej zboží přes internet. 50 tisíc případů nastalo v loňském roce. A máme pocit, že nezbytné umožnit administrativní řešení těchto případů, protože většinou se jedná o malé zásilky, kde je jeden nebo dva výrobky. A tady čelíme dvě možnosti nedělat nic. To znamená, že situace se zhorší v případě malých zásilek do té míry, že celní zpráva nebude schopna řešit ty objemy a práva duševního vlastnictví už nebudou vůbec chráněna v Evropské unii. A když neuděláme nic, tak dáme konkurenční výhodu společnostem, které jsou usazeny mimo EU, protože bychom vlastně nic nepodnikli proti jejich činnosti a ty budou moci zasílat zboží na evropský trh, přičemž společnosti v EU jsou pod kontrolou. Pokud neuděláme nic, náklady na zadržení bude i pro držitele práv zátěží a zdlouhavé. Soudní řízení bude i pro ně zátěží. Takže to, bylo vlast, to byl dopad eh, té alternativy, že neuděláme nic. Potom jsme se zabývali další možností nabídnout legislativní kroky, které by spočívaly v tom, že tyto postupy pro zjednodušené zničení bude povinné ve všech členských státech A to také vlastně bude znamenat určitou harmonizaci ve prospěch eh, držitelů práv a obchodníků. A to také sníží administrativní zátěž pro zadržení před soudním rozhodnutím, protože v některých státech toto řízení ani neexistuje. Pro malé zásilky tedy navrhujeme velmi zjednodušené řízení pro odstranění zátěže u celní zprávy navrhujeme u jasných případů, aby produkt, kde je produkt padělaný, celní zpráva nemusí kontaktovat držitele práv, zašle dopis eh, majiteli zboží a požádá osobu, zda souhlasí se zasláním zboží ke zničení bez eh, sankce a potom je zboží tedy odesláno k destrukci. A to bude prováděn bez eh, trestních postihů Eh, zákazníka, kdy vlastně zákazník je postižen již skutečností zničení zboží bez dalších následků. Také jsme se zabývali možností nelegislativních kroků u prodeje. To by mohlo zlepšit situaci, ale nestíží to administrativní zátěž zdlouhavých řízení, která dnes probíhají. Konečně jsme se zabývali třetí otázkou, kdy některé aspekty správního řízení by mohly být vykládány tak, že to vede k nevyváženému přístupu k legitimním subjektům. Kromě posílení vynucování práv duševního vlastnictví musíme se zabývat i otázkou, kdy řízení může být vnímáno jako nespravedlivé pro legitimní obchodníky. A jedna z prvních otázek, kterou jsme se zabývali, této souvislosti, jak bylo vysvětleno dříve, je skutečnost, že řízení může poškodit eh, plynulý i tranzit eh, léčiv v Evropské unii. Máme tři možnosti nedělat nic. V tomto případě ne, vyřešíme spor v rámci VTO a nejasnost bude přetrvávat a politika EU bude zbytečně kritizována. Zabývali jsme se možností nelegislativních kroků, výkladových pokynů, které mohou přispět eh, k interpretaci legislativy, ale tady jsme cítili, že by to nestačilo pro vyřešení sporu v rámci VTO. Konečně jsme se zabývali legislativními opatřeními, abychom napravili nejasnosti a nejistotu v současné legislativě a abychom zajistili, že legitimní obchodování s léčivy nebude narušeno. A tady jsme měli za to, že bychom mohli vyřešit touto cestou spor v rámci VTO. Taky jsme se zabývali dalšími otázkami, například právem na spravedlivé slyšení. Je to obecná zásada práva EU a není to odraženo v současné legislativě a bylo by vhodné zavést ustanovení, aby bylo možné vyjasnit, jak se toto právo vztahuje na případ eh, celních řízení při zadržení zboží, aby byla možnost, aby dotčená osoba mohla vyjádřit svůj názor. Konečně jsme se zabývali cestami, jak vyjasnit postup u zjednodušeného ničení a jeho rozsahu. Také jsme se zabývali právem obhajoby, když cení zpráva rozhodne podle zjednodušeného řízení o zničení zboží, kdy by měly strany dát souhlas s tímto ničením. Také jsme zde měli dvě možnosti, nedělat nic, dnešní nejistota by přetrvala, anebo legislativní kroky, které by vyjasnily pravidla a zajistily spravedlivé řízení vůči legitimním obchodníkům. To se týká dopadové studie a jednotlivých otázek a možností, který jsme, jsme, jsme se zabývali. A zbytek prezentace se týká spíše návrhů a nebudu zabíhat do podrobností nyní. Navrhuji, abyste se podívali na poslední snímek, kde jsou významné prvky našeho návrhu, který zhrnuje jednotlivé otázky, které jsem zde zmínila a které jsou obsaženy v návrhu komise a potom, abychom vám usnadnili pochopení našeho návrhu, máme tu popis jednotlivých kapitol, které jsou v návrhu, ale věřím, že budeme mít ještě možnost toto vám představit a můžeme se dnes soustředit na obecné otázky hodnocení dopadu. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte, abych vám oběma poděkoval za toto podrobné vysvětlení, osvětlení toho eh, pozadí celého tohoto problému. Eh, částí, eh, či důležitým krokem při vytváření dobrých opatření je dobré pochopení toho, jak se tato problematika vyvíjela. Také je důležité, že jsme si připomněli některé ty eh, spory, které probíhají na půdě eh, VTO a mm, ten právní předpis to konkrétně neřeší, ale je dobré si i toto připomenout. Takže já bych teď chtěl dát příležitost eh, našim členům, aby se k tomuto vyjádřili, či by položili otázky. Nejprve dovolte, abych tedy dal slovo panu zpravodaji, panu Krojcmanovi. A myslím, že tady máme potom zástupce všech frakcí, paní Legripová, paní Šeldemose, paní Rujle, a možná i já k tomu něco řeknu za eh, naše frakci. Takže nejprve pan zpravodaj, pane Krojcmane, prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, paní kolegyně Šaldemoze eh, už hovořila a já ji podporuji v tématu kontroly trhu a dohlížení nad trhem. Je to téma, které opět musí být v popředí našich zájmů a když se podíváme na tuto zprávu, aha, Eh, za ten jeden rok eh, od roku 2009 do roku 2010 vidíme 80 tisíc případů a pak na straně 17 vidíme, že výrazný počet tohoto zboží pochází z Číny. A když se podíváme jinam, eh, do té zprávy vidíme, na základě čeho se sem k nám toto zboží dostává. Na straně 13 vidíme, jak eh, se členské státy řadí podle případů a Německo a Velká Británie jsou přitom hned na špici. Takže to vypadá z hlediska dohlížení na trh dobře. E proto jsme také spustili pilotní projekt dohlížení nad trhem, tak abychom posílili spolupráci mezi našimi státy a tak, abychom dosáhli vyššího stupně účinnosti, což je velice důležité. My samozřejmě víme, že dohlížení nad, nad, nad, nad trhy e, celními orgány, za to jsou zodpovědné členské státy, které se v tomto musí angažovat. E, to je hlavní cíl. Samozřejmě zajímavý i případ Řecko se e, eh, zbožím eh, to teď nebudu rozvádět, ale to jsou přesně ty věci, eh, které jsou v jádru pudla. Eh, je zajímavé, že komise předkládá nařízení, ne směrnici. Eh, my jsme my, doufáme proto, v to, že už třeba například v listopadu budeme moci toto téma dobře pro, prodiskutovat a k tomu budeme potřebovat různé zúčastněné strany. Ehm, když to nařízení čteme, tak vidíme, že ten majitel práv e, může vznést e, dotaz, pokud celní zpráva, celní orgán něco obdaví, ob, ob, e, objeví a má se to zboží zničit. Samozřejmě je tu otázka, zda to bude vždy fungovat. Náklady na to zničení samozřejmě také existují. Samozřejmě to má zabránit vstupu nebezpečného zboží na trh, ale otázka je, jestli třeba v případě Číny to bude možné, protože toho zboží je opravdu hodně. V rámci návrhu komise vnímáme také to, pokud se objeví malá zásilka padělaného zboží, lze je zničit v rámci zjednodušeného procesu. Co se bude dít, když se udělá chyba? Co se bude dít, eh, jak se to děje dneska, Eh, že se zboží objedná, strhne se peníz z kreditní karty, ale zboží nedorazí. Co se stane potom? Já mám pocit, že v rámci směrnice práv spotřebitele to bude trošičku problém. Samozřejmě ten malý zákazník musí být chráněn, ten spotřebitel. Takže to je těch několik otázek, které bych chtěl vypíchnout. Ehm, eh, hovoří se o zjistěných porušeních práv, ehm, jak, ptám se, jak se budou analyzovat komplexní pr- eh, případy porušení práv, eh, například u průmyslových vzorů a tak dále. Protože toto jsou technologie, které jsou také třeba eh, ochránit a legitimní obchod je zkrátka legitimní obchod. Takže jak to budeme řešit například třeba u léčiv, jako jsou generik, generika a tak dále. To jsou věci, které mají být transitní. Jak zajistíme, že se nedostanou na vnitřní trh? To musíme ujasnit. A samozřejmě ten zjednodušený proces, eh, jak jsme, eh, jak jsme o tom mluvili, umožňuje toto zboží zničit bez zapojení eh, vlastníka práv, což je poměrně ošemetné. Takže samozřejmě, že o tomto budeme všem hovořit ještě podrobně je toto velice důležité, protože eh, objemy tohoto zboží neustále stoupají. Je důležité, že komise přichází s revizí tohoto nařízení, že to předkládá. Já si myslím, že bychom o tom měli důsledně diskutovat, protože, eh, jak říkají angličané, ďábel se skrývá v podrobnostech. Je to v zájmu nás i v zájmu spotřebitelů, které nechceme poškozovat a je to i v zájmu majitelů práv na duševní vlastnictví. A duševní vlastnictví je velice důležité. Když se podíváme na porušování práv na duševní vlastnictví, máme tady he- velice hezkou statistiku. Vidíme, že se jednalo o tabákové výrobky, cigarety, ale máme to i u hraček, máme to i u e, oblečení, oděvů, i u luxusních kabelech a tak dále a tak podobně. Takže e, Něco by se dělat mělo, to je jednoznačně dobře, budeme o tom diskutovat a doufáme, že eh, konec konců i protisk je téma ochrany spotřebitele velice vděčné. Ehm, eh, je to samozřejmě i v určitým způsobem v zájmu podnikatelů, kteří chtějí zajistit, že produkují eh, kvalitní zboží, do kterého hodně investovali do vývoje. I oni chtějí svoji ochranu, ale i spotřebitel musí být být chráněn. Ten spotřebitel, který je třeba hloupější, abychom to řekli přeneseně, a e, nechápe, že když si objedná drahou kabelku ze zahraničí, může být tato padělána protože spotřebitel opravdu vždy nemůže vědět, že si kupuje e, e, falšovaný, padělaný Eh, ty podporuji. Ale pomůže to, když nemáme dostatek prostředků v rámci celních orgánů, které by eh, dostatečně prosazovaly nové nařízení? Mají členské státy dostatečné zdroje tak, aby tuto činnost mohli zvládnout? Pokud je nemají, tak nová legislativa nepomůže. Potřebujeme zdroje na vymáhání nového nařízení a chci se tady zeptat, zda máte vůbec představu, jestli toto členské státy vědí, jestli jsou na to připraveny. Děkuji. Děkuji. Paní Rühle, chcete něco říci? Ano, děkuji. I já mám několik otázek na komisi. Eh, zmínili jste tři problémy. Problém jedna, některá duševní práva nejsou pokryta nařízením. Která to jsou, prosím? Která ta práva na duševní vlastnictví nejsou nařízením pokryta? Dále to se pojí na to, co říkala paní Šaldemoze, když rozšíříme působnost a e, když nebudeme hledat další zaměstnance celních orgánů, má to vůbec smysl? A pak e, dívala jsem se na vaši statistiku a občas zmiňujete kategorii jiné, pokud jde například o hodnotu. Co to je? E, co to jsou to jiné produkty? Jaké jiné produkty to jsou? E, a za další zmínili jste, že budete zahrnovat i paralelní obchod v Evropském společenství, který zatím není předmětem eh, tohoto nařízení. A to je velký objem. To se týká zejména léčiv. Máte na mysli paralelní obchod s léčivy? Eh, mám u toho velký otazník, proč by toto nyní mělo být předmětem nařízení a proč to doposud nebylo jeho předmětem. Možná, že mi to můžete objasnit. Děkuji. Děkuji, dovolte, doplním jen pár bodů k tomu, co řekli kolegové. Možná, že jedna z věcí, která by nám pomohla, by, a tady mm, rozpracovám to, o čem hovořila paní Rýle, možná by bylo eh, dobré, kdybyste nám trošku ještě jednou zdůraznili, jaké jsou ty nové oblasti. My jsme se nepodělali na práci na tom předchozím nařízení, takže eh, je toto pro nás eh, nová oblast. Určitě ty nové části, nové prvky budou důležitou součástí toho návrhu. Vy jste mm, sami zmínili, že došlo e, k vývoji v porušování práv duševního vlastnictví. Myslím, že nově jste zmínili zeměpisná označení. Takže asi by nám pomohlo, kdybyste nám e, trošku pomohli zorientovat se e, v této věci. Druhá věc, která by mě zajímala, se týká zkušenosti, kterou náš výbor má. Eh, my jsme mm, navštívili Rotterdam, nebo to byly Antwerpy. Byli jsme také eh, v Šanghaji, kde jsme tedy měli možnost seznámit se právě s postupy eh, zabavování padělaného zboží. A pokud se nepletu, podstatě jsou nejdůležitějším nástrojem nástroje pro posouzení rizik, což jsou předchozí informace, které eh, potom rozhodují o tom, které zásilky budou zadrženy. Tady velkou roli tady sehrávají eh, orgány Eh, v tom, aby právě se jim podařilo sebrat ty správné informace, aby mohli ty rizika vyhodnotit. My jsme také navštívili Indii, kde mm, jsme právě měli přednášku o těch nástrojích pro vyhodnocování rizik, které umožňovaly vyznat se v tom obrovském množství eh, zásilek a dodávek zboží, aby tedy přesně věděli, na co se mají při těch kontrolách eh, zaměřit. Toto nové nařízení by pomohlo eh, orgánům v tom, aby například eh, snáze získávali informace od přepravců. A s tím také souvisí další otázka týkající se informací poskytovaných poté, co bylo zboží zadrženo. Někteří držitelé obchodních známek jsou jak mnohem odhodlanější, jsou mnohem razantnější eh, ve svém postupu, mají lepší zdroje informací, lépe komunikují. A pokud je tedy potřeba rozhodnout se, zda se zásilka bude likvidovat nebo ne, mají v některých případech lepší informace než v jiných. Možná by tedy bylo vhodné do toho nařízení eh, vložit také ustanovení, které by eh, zajišťovalo lepší eh, informační spolupráci, lepší výměnu informací. V řadě případů eh, je ta komunikace velmi těžká, eh, informace nejsou podávány v dostatečné eh, lhůtě předtím, než se to zboží tedy likviduje a tak dále. To všechno jsou praktické aspekty, které, mm, o kterých jsme tedy slyšeli, že jsou běžnou součástí této práce. také se zdá, že jsou to některé praktické problémy se prováděním eh, některých těch eh, legislativních ustanovení. Chce, hm, tedy to je z mé strany všechno, chce ještě někdo něco říci, než eh, komise bude reagovat? Ne, zdá se, že se někdo další o slovo nehlásí, takže prosím komisi. Děkuji za všechny tyto důležité a relevantní otázky. Vidím, že jste všichni plně pochopili, o jaký problém se eh, jedná a poukazujete na ty správné aspekty. Takže zaprvé pan Kreutzmann. My se těšíme na podrobnou eh, diskusi s vámi o tom konkrétním legislativním návrhu, kdy bych, bychom vám tedy chtěli ukázat, jak přesně řešíme eh, ty věci, na které jste poukázal. Samozřejmě, že vám poskytneme všechny informace, o které eh, nás požádáte. Otázka eh, těch obchodních zájmů na jedné straně a ochrany spotřebitelů na straně druhé, jak se tvaruje Eh, veškerou tu naši práci. Já jsem v tomto smyslu pochopila, že eh, z toho komentáře paní Šaldemoze, že eh, ten že ta ochrana spotřebitele je prvotní. Spotřebitel musí, musí být tedy zajištěno to, že nakupuje zboží, které je bezpečné a tak dále. Měli bychom bránit tomu, aby nedocházelo k podvodům a tak dále. To je tady ten spotřebitel, na druhé straně jsou tu ty obchodní zájmy, je tady ta velmi důležitá otázka ochrany práv duševního vlastnictví, tak, aby se podporovala inovace a evropská, evropské hospodářství. Takže jsou tady e, tyto zájmy těch eh, držitelů těch práv duševního vlastnictví a také zájmy obchodníků. Paní Šaldemoze se ptala, zda si členské státy eh, jsou eh, vědomi toho, že tyto, toto padělané zboží se dodává poštou, jak, jak to tedy víme. My tyto informace máme od celní zpráv, od poštovních úřadů, takže víme, že E, poštou toto zboží dochází, i když je to tedy velmi problematické. Jak víte, celní zprávy zpravidla nemají e, nadbytečné množství e, pracovníků, pro ně je to práce, která je administrativně velmi náročná. Nicméně městské, členské státy jsou si tohoto problému vědomu, vědomi a my doufáme, že Rada nám pomůže zjednodušit, usnadnit tedy život celním zprávám v této věci. Pak se tady hovořilo o e, zdrojích, které mají celní zprávy k dispozici. To samozřejmě není něco, co má komise ve své kompetenci, ale zde bych e, se vrátila mm, k tomu, co, co bylo řečeno. E, my nemůžeme otevřít každý balíček, každou zásilku, proto jsou právě na tak, tak důležité ty nástroje posouzení rizik. Řízení rizik je velkou prioritou eh, komise a našeho generálního ředitelství. V tom legislativním návrhu se objevují některé prvky, které, kterými se snažíme zajistit, aby celní zprávy měly k dispozici relevantní informace. Je to především v té kapitole o provádění. Tam, kde držitel práva poskytuje informace, tak jsme velmi podrobně uvedli, jaké informace těm celním zprávám musí poskytnout. Mimo jiné je to velmi pod